Bene, diamo inizio ai lavori. Zahájíme tedy práci. Paní kolegyně Cavela. Prosím, posaďte se, máme spoždění. Prego di prendere posto. Prosím, posaďte se. Un po' di silenzio, che la parola alla collega. Prosím o chvíli klidu, dáme slovo paní Cavela. Na tuto rozpravu máme 30 minut, prosím. Opravdu prosím. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Mnohokrát, eh, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla přivítat novou strategii Evropské komise pro nejvzdálenější ultraperiferní regiony Evropské unie. Jedná se o strategii, která má zajistit růst těchto nejvzdálenějších regionů v rámci eh, strategie 2020 v rámci inteligentního růstu a v rámci inkluzivního růstu. Chceme zajistit nejlepší integraci těchto regionů do Evropské unie. Je důležité, abychom zajistili zapojení těchto nejvzdálenějších regionů všeho, co se týká Komise Evropského parlamentu, čili znamená to oblast energetiky, průmyslu, oblast eh, malých a středních podniků v kontextu konkurenceschopnosti. Následně také zdůrazněme, že tyto nejvzdálenější regiony eh, by měly mít také lepší eh, politiku inovací, Eh, mělo by tam docházet eh, k lepším stykům s třetími zeměmi a Evropská unie by měla brát v potaz také úlohu těchto nejvzdálenějších eh, regionů v kontextu obchodu se třetími zeměmi. Další věc, která je důležitá, jsou klimatické změny. Je důležité zapojit tyto nejvzdálenější regiony do rámce Evropské unie, naší strategie, co se týče boje proti změně klimatu a v první řadě je důležité, abychom bojovali proti zvyšování se úrovně hladiny moře. Život je, pro život je také důležité, aby lidé měli internet, přístup k internetu a tento, toto stanovisko poukazuje na to, že Evropa se musí vymanit z krize a je tedy zapotřebí, abychom věnovali patřičnou pozornost zapojení těchto nejvzdálenějších regionů do vnitřního jednotného digitálního trhu. Eh, to je důležité také ve zprávě Castillo, týká se to informačních technologií IKT a v této zprávě se uvádějí nejrůznější technologie, eh, které nyní mají k dispozici především elity, ale je důležité, aby občané v těchto nejvzdálenějších regionech měli přístup eh, k širokopásmovému, rychlému internetu. Takže paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, kteří věnují pozornost těmto ultraperiferním regionům, takže chci poděkovat nejen těmto kolegům, ale i všem ostatním, kteří přispěli k tomuto stanovisku. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Cavela. A nyní mají slovo stínový zpravodajové. Nejdříve Lambert van Nistelrooy. Prosím. Voorzitter, dank u wel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, váš text i návrh celkově je velice vyvážený. Eh, ta prezentace vašeho stanoviska byla také velice dobrá, nicméně bych se chtěl dotknout několika bodů. V první řadě nemusíme mít e, žádné pochybnosti, co se týče postavení těchto nejvzdálenějších regionů vůči Evropě. No pak toto stanovisko bylo, nebo jejich, e, jejich postavení bylo posíleno Lizabonskou smlouvou a pokud se podíváme e, na další oblasti, další finanční prostředky, tak ty zůstávají na stejné úrovni. Takže tady nedochází k žádným zhoršením, jejich stanovisko, jejich postavení je uchováno a také víte, že tyto nejvzdálenější regiony mají velice dobré vztahy nejen s Evropským parlamentem i s komisí. Tady žádný problém není, ale máte naprostou pravdu, když říkáte, že Agenda 2020 přináší nové příležitosti. A nemusíme tedy řešit eh, pouze ty obecné problémy, které musí řešit eh, takovéto ostrovy, ale je zapotřebí se také specializovat v určitých oblastech a já bych byl rád, pokud by stanovisko obsahovalo více těchto bodů. Čili musíme mít inteligentní specializaci, musíte navštívit tyto ostrovy a musíte se zeptat lidí, co v podstatě tam dělají skutečně dobře. Mohou potom sloužit jako takový zářný příklad, jako například francouzská Guajana, tam máme základ pro naše satelity. Všichni se dívají na tuto oblast, která takto získala mnohem větší obdiv a pozornost. A musíme takto podobně nahlížet na tyto ostatní vzdálené regiony, co se týče klimatických změn, průzkumu vesmíru, čili měli bychom mít tyto určité specifické konkrétní příležitosti. Co se týče investic do infrastruktury, do výzkumu, tak bychom právě měli zvažovat tyto nejvzdálenější regiony a zvážit, co bychom mohli díky nim naplně, čeho bychom mohli dosáhnout, abychom i zlepšili jejich imič, aby získali takto většiný, větší pozornost a možná naše vědecká infra- infrastruktura by mohla být umístěna v těchto oblastech. Víte, že se zaměřujeme na boj proti klimatu. Čili takto bychom mohli obohatit daný text a měli bychom se zaměřit na tyto nejvzdálenější regiony a měli bychom se zeptat jejich, jak by mohli přispět co se týče velkých infrastrukturních eh, projektů a jakou, jaký přínos by to pro ně mohlo znamenat. Když se podíváme na ty vlajkové lodi, na tyto velké programy a projekty, tak eh, jak by tyto projekty mohly přispět těmto regionům? Když se podíváme na inovace, technologie, Eh, jak mají být uplatňovány v budoucnosti. Opět tyto regiony mohou sehrát velice důležitou úlohu, čili měli bychom je přizvat, aby byly součástí těchto vlajkových lodí, těchto projektů. Eh, například tady máme zvláštní odstavec, který se zabývá těmito velkými eh, programy a jsou tam změny dva nejvzdálenější regiony. To jsou body, které bych chtěl zúraznit a byl bych rád, aby se to zohlednilo ve zprávě. Podám eh, pozměňovací návrh a byl bych rád, aby se to ubíralo tímto směrem. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou eh, k tomuto stanovisku za svou frakci, ale myslím si, že by bylo ode mě zdvořilé dát slovo dalším stínovým zpravodajům. Nevidím zde ale kolegu Takulus z Alde. Je tady někdo místo něj? Pan Turmes za zelené tady taky není. Chce si někdo vzít slovo jeho jménem? Pan Chichester? Ten tady taky není. Takže si asi vezmu slovo já jako stínová zpravodajka k tomuto stanovisku. Souhlasím s tím, co říkal kolega Fanny Storoy, protože si myslím, že pozornost, kterou bychom měli věnovat těmto nejvzdálenějším regionům, což je i podle komise priorita zdůrazněná ve zprávě výboru REGI, to je věc, kterou by měly podporovat i tradiční politiky. Zpráva výboru Regi hovoří o diferencovaném zacházení, pokud jde o celní politiky, daňové politiky i o specifické programy, které přinesly své ovoce. Myslím si ale, že dnes je mnohem důležitější, Vzhledem k cíli začlenit eh, tyto nejvzdálenější regiony, velmi důležité pro celou Evropskou unii, do strategie 2020, tak si myslím, že je důležité jednat eh, velmi otevřeně a odvážně, abychom zhodnotili specifika geografická, územní, fyzická abychom z nich učinili silné stránky k dosažení různých cílů strategie 2020, například otázka obnovitelných zdrojů energie. To by mohla být karta nebo tedy trumf, který bychom mohli využít, protože právě tyto nejvzdálenější regiony mají v současné době problém s energetickou závislostí a toto by se naopak mohlo stát trumfem. Také si myslím, že v těchto programech ad hoc eh, bychom se měli snažit eh, přizpůsobit eh, hlavní programy k dosažení cílů strategie 2020. Zmínila jsem se o energii, o energetice, stejně tak je důležitá i otázka klimatu. Paní Cavela upozorňuje na nástroj výzkumu. Toto je jeden z nástrojů, který by měl pomoci využít specifika těchto regionů zmírnit eh, slabé stránky těchto regionů a naopak eh, zhodnotit eh, ty jejich silné stránky. Měli bychom tedy přizpůsobit tento obecný program tak, aby ty nejvzdálenější regiony byly začleněny do programu Strategie 2020. Myslím si, že paní kolegy, kolegyně Riera Madudrel s tím bude také souhlasit, eh, že si myslím, že i tento cíl by měl být součástí obecných výzkumných programů. Dále paní kolegyně Cavela hovoří o komunikačních a informačních technologiích. Myslím si, že i digitální začlenění těchto regionů by mohlo být velmi důležité pro tyto regiony, i pro jejich hospodářství, i pro malé a střední podniky působící v těchto regionech. Takže si myslím, že tento přístup přístup eh, spočívající v předkládání návrhu na realizaci takových kroků, které umožní využít specifika těchto regionů. To si myslím, že je nejlepší způsob, jak dosáhnout cílu začlenit tuto ekonomiku do souboru Evropské unie a zlepšit eh, růst v těchto regionech. Myslím si, že důležité je také spolupracovat eh, s poslanci pocházejícími z těchto regionů, kteří lépe než my znají specifika těchto regionů a mohou nám pomoci najít cestu, jak eh, dosáhnout tohoto začlenění. Další stínoví zpravodaje tady nejsou, takže dávám slovo. Merci, madame, merci, madame la présidente. Juste une intervention pour... Pouze jedna věc Přijde mi, že je nesmírně důležité žádat větší integraci těchto regionů do Evropské unie a také do eh, geografických zón. Ale bylo by také dobré eh, se obrátit na členské státy, aby eh, nahrad, spravili náhradu určitým desfunkčnímu, špatnému fungování. Například pro Francii je velice důležité. V podstatě tyto lidé jsou velice Eh, chudí a musí platit velké částky za potraviny, protože jsou součástí Evropské unie. Eh, čili co se týče prodeje potravin, musíme respektovat eh, místní obyvatele a co se týče investic ze strany Evropy, často můžeme takto odpovědět na potřeby místních obyvatel a tak, jak je naznačeno, prostřednictvím určitých partnerství můžeme také reagovat na potřeby obyvatel, aby žili v lepších podmínkách. Čili zcela jistě se musíme zaměřit na investice ze strany Evropské unie, musíme se zaměřit na boj proti klimatickým změnám a zvyšování hladiny moře a také musíme maximálně předejít možným neblahým účinkům, které mohou vzniknout na tomto území. Děkuji, už se někdo jiný nehlásí o slovo, takže teď bych dala slovo Danielu Lucie Pinto, která je koordinátorkou Evropské komise pro problémy související s těmito regiony. Paní doktorko, prosím. Eh, good morning. Dobré dopoledne. Komise vítá stanovisko výboru ITRE a připomíná, že nejzálenější regiony mají výhody, co se týče kohezní politiky, dalších finančních prostředků, aby ve svých eh, ve své zvláštní situaci mohly tedy náležitě fungovat tak, jak to je dáno v článku 349. Je zapotřebí, abychom lépe integrovali tyto oblasti do geografických oblastí, abychom zajistili také lepší spolupráci, tak jak je to v ERDF. Zde je zvláštní ustanovení, co se týče územní spolupráce pro tyto nejvzdálenější regiony. Komise si uvědomuje, že dochází k negativním dopadům z hlediska klimatických změn, takže je velice důležité zaměřit se na inovace, na konkurenceschopnost malých a středních podniků a jsou zde tematické oblasti, což je v novém návrhu legislativy na eh, léta 2013 až 2020 tyto nejzelenější regiony musí dát eh, finanční priority k těmto sektorům, zajistit eh, diverzifikaci, modernizaci své ekonomiky, aby zajistili trvalé udržitelný rozvoj svých ekonomik. Děkuji, máme velmi málo času, ale ještě pár minut paní kolegyni Cavela, aby mohla reagovat. Prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat eh, všem za vaše návrhy. Pozměňovací návrhy, které chcete předložit, vítám a doufám, že se nám podaří vypracovat stanovisko, které přinese přínos právě občanům, kteří žijí v těchto nejzelenějších regionech Evropské unie. Děkuji. Rozhodnutí o předložení pozměňovacích návrhů je v tom smyslu, že do 1. února do 12 hodin máte předložit pozměňovací návrhy. Bene, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. La parola Přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Slovo má paní Kreutzmann, která je zde místo Michaela Tillera. Prosím. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst äh, möchte ich mal kurz vorstellen, ich bin vom... Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych se představil. Jsem z výboru pro životní prostředí a spotřebitele a pan Törer mě požádala, abych eh, se ujal jeho zprávy, což jsem učinil s velkou radostí, nebo spíše se jedná o stanovisko než zprávu. Takže mi dovolte, abych eh, to učinil, protože musíme přelákat více investic do Evropy, pokud chceme pokračovat eh, a dále udržovat eh, průmyslové standardy, které v Evropě máme. Pochopitelně bude nezbytné eh, vzít v úvahu pozměňovací návrhy, ale chtěl bych zmínit eh, tři věci. Jednak je to rozvoj vnitřního trhu, chceme mít také politiku, která bude příznivá vůči průmyslu, chceme snížit byrokratickou zátěž, zajistit eh, určité zjednodušení. Máme 500 milionů spotřebitelů a také miliony spotřebitelů po celém světě. To znamená, že musíme dále rozvíjet vnitřní trh a musíme jej posílit, protože jinak společnosti nebudou mít příležitost aby prodávali své výrobky efektivním způsobem, aby měli patřičné zisky. Čili musíme maximálně využít všech příležitostí, které máme, musíme mít jednoduché normy, které budou jasné, musíme mít také jasná pravidla, co se týče hospodářské soutěže a musíme vytvořit eh, patřičné stimuly. Musíme zajistit, aby na jedné straně evropské univerzity vytvářeli nebo pomáhali vytvářet pracovní místa prostřednictvím určitých specializací a zajištěním vysoce kvalifikovaných eh, absolventů. Musíme zvážit eh, různé aspekty, například eh, genovou terapii, která je zcela zásadní pro určité oblasti Německa. Eh, například eh, tato oblast eh, se přemístila do Spojených států amerických, takže genová technologie a daný výzkum nebyl umožněn na území Evropské unie. Měli bychom věnovat pozornost výzkumu, abychom neměli podobné situace. Také bychom měli zajistit dobré dodávky produktů vytvářet patřičné stimuly. Zcela jistě se o tom budeme bavit eh, v kontextu Horizontu 2020. Malým a středním podnikům musíme eh, zajistit dobré podmínky, protože v podstatě představují polovinu eh, ekonomiky Evropské unie. Velice často podceňujeme potenciál inovací na straně malých a středních podniků. Co se týče výzkumu a inovací a jejich povahy v Evropě, tak zcela jistě výzkum i inovace jsou zcela zásadní pro malé a střední podniky, takže pokud budeme mít projekty a programy, které budou zacílené na tyto malé střední podniky nebudou určené pouze velkým společnostem, tak eh, zajistíme jejich eh, účast. Chceme také zajistit investice. Zde je důležité, abychom měli dobrou infrastrukturu, především v oblasti infrastruktury a dopravy. Evropa má velký potenciál pro větší efektivnost prostřednictvím sítí energetické účinnosti. Energetika je zcela zásadní. Je to klíčové téma, eh, které nám pomůže uchovat pracovní místa v Evropě. Jinak eh, Evropa jako průmyslová základna bude ohrožena. Musíme zajistit více privátních investic do energetiky, dochází k nárůstu cen jak energie, tak primárních surovin, což je pro Evropu velký problém. Musíme také bojovat proti klimatickým změnám, eh, musíme naplňovat dané cíle, což pochopitelně půjde, eh, povede k nárůstu cen, musíme zajistit snižování emisí a musíme nastavit eh, správnou rovnováhu, abychom učinili správné úspory, aniž by se zvyšovaly ceny, protože jinak náš průmysl i podniky budou velice trpět. A pochopitelně to by mělo negativní dopad i na malé a střední podniky. Máme celou řadu návrhů a nyní se velice těším na stanoviska názory ze strany stínových zpravodajů. Děkuji, pane Krojcmane. Já jsem vám chtěla říci, že máme 17 minut, protože potom um, přijde pan ministr Östergaard, takže máme málo času. Nyní má slovo pan Kelly, který je stínovým zpravodajem za EPP. Prosím. Eh, Mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní, panu Kolesmanovi za tento úvod. Je to velice důležitá otázka pro Evropu, především v rámci krize, které se chceme vymanit. Chceme eh, vytvořit pracovní místa, zajistit růst a investování do Evropy je pro nás zcela zásadní. Eh, v širším kontextu máme určité oblasti v Evropě, které se vedou dobře, jiné ne, ale celkově ztrácíme oproti eh, zemím, jako je například Čína, takže musíme vytvořit celkovou strategii, abychom získali investice eh, do Evropy, abychom eh, měli rovnováhu v rámci HDP nebo možná větší. Máme 20 FDI, 60 HDP a cíl musí být takový, abychom měli 26 FDI což bude velice obtížné. To by přineslo nová pracovní místa a růst. E, ty prvky, které jsou důležité, například e, propojení, e, dopravní propojení, železnice, dále daňové režimy, to je také velice důležité pro investice, dále univerzity jsou důležité, bavili jsme se o tom v kontextu horizontu 2020, musí naplňovat patřičné účely, musí vyhovovat trhu a především oblast výzkumu musí vést následně k vytváření pracovních míst. Eh, například, eh, když se podíváme na výzkum eh, u plazmových obrazovek je smutné, že zainvestujeme do výzkumu, ale potom ty produkty tady nevyrábíme. E, malé a střední podniky jsou důležité pro náš růst, dále širokopásmový internet to je také velice důležité, je důležité, aby byl k dispozici právě v těch nejvzdálenějších regionech, o kterých jsme se před chvílí bavili. Musíme vytvořit určitou mentalitu, eh, která bude příhodná pro malé a střední podniky a jsme ochotní pomoci podnikům i jednotlivcům, aby se více zapojili. Musíme investovat eh, do mladých eh, lidí. Klíčový prvek v podstatě, co je důležité, když lidé chtějí investovat do Evropy, tak se dívají nejdříve na logistiku, dále stabilitu, jednak politickou i regulační a na telekomunikační infrastrukturu. To jsou klíčové prvky pro potenciální investory. To bude velice relevantní a zcela jistě můžeme zajistit eh, hodně. Je zajímavé, že velké, velká města jako Paříž, Londýn, Frankfurt eh, si vedou velice dobře. Eh, ale v celkovém kontextu se musíme poučit právě z těchto dobrých příkladů a zajistit, aby investice byly k dispozici ve všech 27 nebo 28 členských zemích, protože takto naplníme cíle eh, naší strategie 2020. O to nám především jde. Děkuji, pane Kelly. Slovo má pan Correira de Campos. Děkuji, paní předsedkyně. Se všeho nejdříve vám chci poblahopřát k vašemu včerejšímu zvolení. A také gratuluji panu Krojcmanovi. Děkujeme za to, že tedy přišel do našeho výboru, my ho velmi dobře známe, z toho, co dělal v minulosti, takže se spoleháme na spolupráci s ním. Děkuji také panu zpravodaji Tojderovi. Jedna taková obecná připomínka. Naše frakce v zásadě souhlasí s těmito odstavci, ale máme několik návrhů, které chceme předložit. Především eh, pokud jde o lidský kapitál. Evropa má konkurenční výhodu právě pokud jde o lidské zdroje a lidský kapitál. Nesmíme tedy zanedbávat tento aspekt. Musíme se na něj naopak zaměřit. Také je zde veřejný systém, nebo tedy státní systém výzkumu, to je velmi důležité. A jak bylo řečeno, musí být spojené s inovacemi. Univerzity musí být eh, více napojeny na průmysl, na inovativní podniky. Takže máme před sebou ještě spoustu práce. Je zde také spousta práce, která není plně využívána. Normalizace a standardizace to jsou zásadní body pro rozvoj průmyslových aspektů v Evropě. Čtvrtá věc. Strategie EU 2020 je správná, pokud jde o velké výzvy. Změna klimatu, stárnutí populace, při dobrém zdraví, bezpečnost potravin a také lékařské technologie pro zdravotnictví, nanotechnologie, zelené technologie a tak dále. Nemůžeme ale zapomínat na základní průmysl, na takový průmysl, jako je třeba farmacie, chemický průmysl, automobilový průmysl, letecký průmysl, nemůžeme tato průmyslová odvětví nechat zajít na úbytě. A musíme se zaměřit také na kulturní průmysl, o tom se málo hovoří, ale musíme si připomenout konkurenční výhodu evropského kontinentu právě pokud jde o takové věci, jako je třeba fotbal. A nebo cestovní ruch, to jsou všechno důležitá průmyslová odvětví. Dále musíme také přistupovat ke zjednodušování administrativy, ke smart regulation, eh, k rušení bariér na vnitřním trhu. Musíme se zaměřit také na transatlantické partnerství, protože to je zdroje inspirace. A také musíme posílit eh, zákony, které se týkají úpadku a tak podobně. Na závěr bych se rád zmínil o tom, že se zde hovoří o snižování nákladů podniku. Já si myslím, že bychom to měli formulovat pozitivně, to znamená posílit eh, výrobní nástroje, tak, aby zajistili větší efektivitu výroby. Takže neměli bychom se zaměřovat nebo zastavovat pouze u nákladů. Dále si myslím také, že je důležité hovořit také o neustálém riziku, který souvisí se státním dluhem a spotřebou vytvořit důvěru v budoucnost společné měny. To má samozřejmě dopad na budoucnost investic. Nemůžeme na tento scénář zapomínat a nesmíme ho v takovémto stanovisku zapomenout. Děkuji. Za pět minut by měl přijít ministr v 11.30. Máme před sebou opravdu velmi málo času. Já mám zde ještě tři řečníky, potom komisi Arieru Maduril, takže dáme každému minutu. Pan Prode? Děkuji, paní, ministr, paní předsedkyně. Velmi stručně. Myslím si, že ještě předtím, než se dostaneme k vlastní debatě, tak musíme předeslat, že zda se Evropa, nebo pokud se Evropa rozhodla zachovat výrobní aktivitu, tak tomu všemu musí podřídit eh, i ten zbytek, i to vše ostatní. My jsme měli výrobní kulturu a ta nás vedla k tomu, že jsme zaujali přední místo na světové úrovni a my nesmíme na tuto kulturu zapomenout. Musíme tedy mít průmyslovou politiku, která usnadní investice, a to i v Evropě, a která se bude zabývat také problémem konkurenceschopnosti protože Evropa musí zachovat svou konkurenceschopnost. Uvedu příklad Číny. Čína má určité aspekty politiky, ze kterých jasně vyplývá, že se chce stát největším výrobcem na světě. A to není možné, protože my si to nemůžeme dovolit. A ani Čína není schopna zaručit kontinuitu výroby. Někdy se o to snaží. A to z důvodu krizí, jak finančních, tak i demografických, eh, kterým čelí. Musíme tedy definovat tento problém na světové úrovni a musíme se snažit dosáhnout toho, aby Evropská unie zachovala alespoň ta výrobní odvětví, která jsou důležitá pro její přežití. Já jsem přesvědčen, že za několik let za několik desetiletí se stane to, co se stalo s Japonskem. To se stane i s Čínou. Vyrovná se tedy naše konkurenční výhoda. Musíme to tedy vzít v úvahu. Děkuji a nyní pan Weber. Eh, mimochodem jsem pan Weber ale je zde také paní Weberova. Nebo existuje také paní Weberova. Takže ve dvou minutách eh, se místo předsedou Eh, delegace EU Čína společného parlamentního výboru. Musím říct, že eh, Číňané výrazně investují v Evropě v uplynulých pěti letech a to je teprve začátek celého tohoto trendu. To je výborné, ovšem pod podmínkou, že eh, tento programovaný nárůst čínských investic může být na evropské úrovni koordinován potřebujeme, pokud je o zahraniční investice, evropskou politiku, evropskou koordinaci, která v tuto chvíli vůbec neexistuje. Takže například jednotlivé členské státy 27 si mezi sebou konkurují. Všichni velcí evropští ekonomičtí hráči disponují takovými nástroji koordinace. V USA například mají výbor pro zahraniční investice a pokaždé, když se uchází nějaký zahraniční investor o nějakou příležitost na americkém trhu, tento výbor posuzuje vhodnost té investice, případná rizika, případná nebezpečí a rizika pro americké geostrategické zájmy, a, anebo pro situaci Eh, vznikajících eh, či rozvinutých průmyslových eh, období. Evropský komisař pro průmysl si přeje zavést podobný výbor také v Evropské unii. Myslím, že by to bylo velmi užitečné. Pokud je o reciprocitu, řeknu pouze, že Číňané mají politiku, která je velmi centralizovaná. Rozlišují tři kategorie eh, investic, tři kategorie sektorů. Je to sektor zakázaný, eh, to je velmi mnoho odvětví, eh, jsou, je to vlastně celý veřejný sektor, infrastruktura, telekomunikace, banky, pojišťovny, námořní doprava, prostě ten seznam je nesmírně dlouhý. Dále sektory, kde zahraniční investice jsou povoleny, ale bržděny, například automobilový průmysl, kde evropské automobilky tedy nemohou disponovat více jak, nebo držet více jak 49 kapitálu v podniku v joint venture, zatímco Číňané mohou kupovat Volvo a podobně bez jakýchkoliv potíží. Eh, a dále jsou to sektory, kde jsou zahraniční investice eh, v Číně vítány a pozbuzovány. To jsou sektory, kde tedy Číňané potřebují získat naše technologie. Eh, je třeba tedy odložit naivitu v této oblasti a ustavit takovýto výbor pro zahraniční investice i v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit velmi stručně, protože s vámi souhlasím a mohu souhlasit eh, s předřečníkem. Co učiníme proto, abychom do Evropy přilákali investice? Co se děje v Řecku? Kdo tam přiděluje investice? Jinak totiž Číňané rozhodují o tocích zboží a my v rotterdamském přístavu pak máme dojem, že přijíždí mnoho čínských lodí. Pokud nebudeme mít koordinovanou strategii, pak nebudeme schopni konkurovat celosvětově. Souhlasím s tím, co řekl pan Weber. Myslím, že bychom eh, skutečně eh, se měli o zavedení něčeho takového snažit. Rád bych, rád bych, abychom vystupovali více proaktivně, pokud je například o továrny budoucnosti, továrny zítřka, pokud chceme zachovat v Evropě eh, cenou eh, produkci, eh, ceny výrobní činnosti, pak musíme rozhodnout, jaké státní podpory budou, budou přijatelné a, a které sektory budou považovány za strategické. Pokud chceme eh, mít náskok v některých odvětvích, pak musíme postavit právě takto. Pokud bychom eh, se takto změnili například na eh, energie slunce, solární panely a podobně, musíme něco udělat, abychom, abychom překonali českou konkurenci. Výzkumná centra. Tady na to jsme se v posledních letech hodně zaměřovali, ale musíme mít také kvalitní infrastrukturu pro výzkum, jinak nezískáme investice. Pokud jde o malé a středně velké podniky, E, na ty také nesmíme zapomínat. Velké podniky již není strádají a ten dopad je citelný. Děkuji, jen jedna minuta pro zpravodaje. Děkuji, budu hovořit stručně. Chci poděkovat stínovým zpravodajům mnohokrát za jejich přispění. Mohu souhlasit s tím, co říkal pan Correa del Campo o lidských zdrojích. Skutečně na lidský kapitál musíme myslet a rozvíjet jej. A místo snižování obchodních nákladů bychom se možná mohli také více zaměřit na um, účinnost, efektivnost, to je možná pozitivnější přístup, protože jde především o produktivitu a um, efektivitu, nejenom o náklady. Děkuji. A ještě poslední informace, omlouvám se. Pozměňovací návrhy předkládejte prosím do úterý 31. ledna do 12 hodin. Děkuji a tím jsme uzavřeli tuto rozpravu a nyní můžeme přivítat pana ministra Estergarda, dánského ministra pro výzkum, inovace a vysoké školství, který je úřadujícím sebou Rady Evropské unie. Omlouváme se mu za malé spoždění. Řekněme, že tato rozprava bude probíhat do 12.30, takže hned dáme slovo panu ministrovi 10 minut, čtvrt hodinky, abychom potom mohli klást otázky a pan ministr na ně mohl reagovat. Děkuji, prosím, pane ministře, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, na úvod bych vám chtěl poblahopřát ke zvolení do funkce předsedkyně výboru ITRE. Chtěl bych také poděkovat Evropskému parlamentu za tuto příležitost, abych mohl poho- pohovořit o ambicích dánského předsednictví v oblasti výzkumu a inovací. Od posledního Eh, zasedání rady se eh, stala celá řada věcí nejen v Evropě, ale po celém světě. Jasně si pamatuji eh, na summit v Kodani roku 2002, kde jsme se rozhodli, že přijmeme 10 nových členských států, což by bylo největším rozšířením Evropské unie. Dnes také procházíme historickým obdobím Evropské unie. Bohužel tentokrát máme odlišný společný jmenovatel. Současná Evropa je v hluboké ekonomické krizi, která otřásá skutečnými základy naší spolupráce. Pro Evropu je to velká výzva. Stala zásadní výzva je taková, abychom přečkali tuto ekonomickou krizi. Zároveň by Evropa měla věnovat úsilí v eh, přeřešení přeshraničních eh, problémů, co se týče životního prostředí, bezpečnosti a boje proti klimatickým změnám. Na tomto základě dánské předsednictví má čtyři oblasti zájmu. V první řadě musíme mít odpovědnou Evropu. Jediná možnost, jak vytvořit růst a konkurenceschopnost, je, aby členské státy měly eh, skutečně proveditelné politiky. Je to důležité pro trhy, abychom obnovili prosperitu, abychom obnovili důvěru. Máme rámec eh, na, pro rozhodování, je to komunita, eh, komunitární metoda která je důležitá pro ekonomiky, pro společnosti, abychom přitom nerozředili diverzifikovanost našich zemí. Co je pro nás důležité, musíme vyjednat MFF, víceletý finanční rámec, pokusíme se ehm, zajistit maximální výsledek. Za druhé, druhá priorita je dynamická Evropa. Základem naší unie je jednotný vnitřní trh. Potřebujeme trh, který vytváří pracovní místa, prosperitu pro evropské občany. Jednotný evropský trh by měl být posílen a musíme především podpořit inovativní řešení. Ty výzvy jsou nesmírné. Růst je pomalý, máme vysoké dluhy a přicházíme o pracovní místa. Vytváření pracovních míst potřebuje skutečnou podporu. Zajistit trvalý udržitelný růst eh, požaduje také dobré podmínky pro výzkum, inovace a vysoké školství v Evropě. Propojení mezi eh, tím trojuhelníkem eh, právě v této oblasti musí být posílen a musí být také přímý. Evropa by neměla být zaprášeným muzem. Musíme být dynamickou Evropou, kde máme kreativní pracovní sílu, která jde nad rámec Evropské unie. Naše třetí priorita je zelená Evropa. Měli bychom být skutečným vůdcem, co se týče zelené ekonomiky. Musíme se přizpůsobit, abychom byli zelenější společnost, musíme také řešit skutečné výzvy, jako je znečištění, nedostatek zdrojů a boj proti klimatickým změnám. Věda a výzkum, inovace musí být posíleny v této oblasti, což povede k novým pracovním místům a růstu. Například eh, energetická spotřeba eh, se má během následních 25 eh, let zvýšit o třetinu. A naopak dochází k její snižování ze známých naleziště, čili Měli bychom investovat do trvalé udržitelného růstu a nových pracovních míst. Komise odhaduje, že to by potenciálně mohlo vytvořit 2 miliony nových pracovních míst. Za čtvrté potřebujeme bezpečnou Evropu. Jak to zajistit? Zajistit bezpečnost našich občanů a mít mezinárodní dopad v globalizovaném světě je spojení sil a posílení evropské spolupráce. Takže kromě víceletého finančního rámce se chceme zaměřit také na strategii 2020 a na Unii inovací. Horizont 2020 má být hlavním hnacím motorem v oblasti inovací, vědy a výzkumu. Během dánského předsednictví rada bude muset řešit celou řadu legislativních návrhů v oblasti inovací a výzkumu. Především první, eh, další rámcový program, což je Horizon 2020, nařízení, eh, kde musíme mít EIT, GMS a Euroatom. V tomto kontextu se zaměřím na Horizon 2020. Budoucnost Evropy záleží na závisí na vědě a inovacích. Evropská komise se vydala správnou cestou, chce posílit ten čtvrtý rámcový program pro e, výzkum a inovace 2020. Souhlasíme, že se musíme zaměřit na ekonomickou krizi, musíme zainvestovat do budoucích pracovních míst, do růstu, e, protože lidé musí žít v bezpečném světě musíme posílit eh, naši pozici v oblasti výzkumu a technologií. Dánské předsednictví udělá vše, co je možné, abychom zajistili synergii v oblasti financí do výzkumu a inovací prostřednictvím politiky soudržnosti, do společné zemědělské politiky a do dalších relevantních oblastí v oblasti Eh, vzdělávání a dalších politik. Věříme, že Horizont 2020 eh, sníží fragmentaci, zajistí větší soudržnost eh, spolu s národními výzkumnými programy. Zajištění větší soudržnosti mezi výzkumem a inovací je naprostou prioritou pro naše předsednictví. Je zcela zásadní také pro konkurenceschopnost Evropy a růst. Chceme uchovat vynikající výsledky, což bude hlavní kritérium pro vybírání nových eh, projektů a programů v oblasti výzkumu a inovací. Chceme mít eh, také nezávislou radu pro inovace a výzkum. Naše předsednictví také chce zajistit větší flexibilitu a eh, jasnost, jednoduchost těchto programů. Chceme zajistit větší účast ze strany podniků, také ze strany malých a středních podniků. Menší byrokracie, více výzkumu. To bude hlavní heslo. Nyní několik slov o tom, jak chceme řídit naše předsednictví. Bez pochyby Dánsko chce eh, vyjednávat eh, Horizon 2020 na půdě rady. Vyjednávání je velice nabité, protože se musíme připravit na konkrétní kroky, které mají být provedeny v roce 2014. Musíme si stanovit velice ambiciozní cíle. Naším cílem je zajistit, aby vyjednávání pokročila maximálně. Konkrétně chtěli bychom dosáhnout odsouhlasený přístup, co se týče horizontu 2020 v rámci první rady, což je v květnu roku 2012. Během první fáze našeho předsednictví budeme probírat eh, Horizon 2020 spolu s klíčovými eh, subjekty v Evropě. Budeme mít eh, ministerskou konferenci v Kodani 1. února 2012, kde zahájíme dialog taky se zainteresovanými subjekty, co se týče Horizontu 2020. Ministerská konference se bude konat hned v návaznosti na neformální eh, radu, kde budeme probírat další otázky, které se týkají Horizontu 2020. Vítáme také účast Evropského parlamentu na těchto akcích a jsem rád, že paní Medorel bude mít eh, projev na tomto setkání rady. Formální rada se bude konat 20. Eh, 21. února, kde budeme mít kde budeme mít orientační diskusy. Spolu s vaším předchůdcem jsme chtěli zorganizovat tuto schůzku buď eh, v březnu nebo v dubnu, aby také Evropský parlament se měl možnost zúčastnit. Bude to spolu s Evropským parlamentem a také se zástupci komise. To nám umožní, abychom měli neformální diskusi mezi institucemi během první fáze vyjednávání o horizontu 2020. Jsem si jist, že tento seminář bude velice důležitým příspěvkem do budoucích diskusí mezi institucemi k této otázce. Na závěr bych chtěl říci, že toto předsednictví udělá vše, co je v jeho silách, abychom zajistili kvalitní spolupráci s Evropským parlamentem. Spolupráce eh, mezi institucemi, mezi průmyslem, mezi vědci, akademickou obcí, to je důležité, abychom dosáhli dobré včasné výsledky těchto vyjednávání. Dobrá spolupráce s Polskem a Kyprem, to znamená s partnery naší trojky. Pokud budeme konstruktivně a náležitě pracovat, na daných otázkách, tak eh, dosáhneme cílu dánského předsednictví a zabráníme tomu, aby nevznikla propast mezi sedmým rácovým programem a horizontem 2020. Chtěl bych poděkovat za vaši pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji, pane ministře. Děkuji také za to, že jste dodržel čas, který jsme vám vymezili, za to vám opravdu děkujeme. A teď, eh, pokud se chce ještě někdo zapsat eh, mezi řečníky, tak prosíme, učiňte tak. Jako první má slovo paní kolegyně Del Castillo. Pro první otázku, prosím. Muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, Máte před sebou závidění hodné předsednictví pro jakýkoliv členský stát, který předsednictví měl. Máte před sebou eh, materiál o energetické účinnosti a máte tedy před sebou jeden z programů, který získal největší financování ze strany Evropské unie, což je celý ten soubor Horizont 2020. V tomto smyslu, v tomto parlamentu a především v tomto výboru se setkáte s celou řadou poslanců, jak vidíte, kteří mají zájem o oba dva tyto aspekty. A myslím si, že se jedná o osoby, které jsou velmi kvalifikované v těchto otázkách, což je velmi slibné. Ráda bych se zmínila o některých aspektech, eh, které jsou podle mne velmi důležité. Nejsou to samozřejmě všechny aspekty, to vůbec ne, protože budeme mít spoustu času v uvozovkách a k diskusi a vy budete vědět, o jakých eh, věcech my tady diskutujeme v našem výboru. Ale i když eh, spolupráce s komisí byla velmi dobrá a komise převzala celou řadu návrhů, které předložil tento výbor s cílem vypracovat dokument, který komise nakonec předložila. Je zde pořád ještě dost prostoru ke zlepšování. A v tomto prostoru ke zlepšování právě tento výbor eh, bude soustředěvat svou práci. Ráda bych se zmínila o třech záležitostech. Jednak eh, obecně financování. Jsme velmi znepokojeni, protože financování logicky podmiňuje priority. Pokud eh, nebude zajištěno paralelní financování, může se stát, že schválíme nějakou prioritu a nebudeme vědět, eh, zda bude dostatečně financována. A potom to nebude mít žádný smysl. Pokud budeme vědět, jak to financování bude vypadat, budeme si moci udělat eh, pořadí cílů podle toho, které považujeme za nejdůležitější a nejzajímavější. To byl první bod. A další dva body. Za prvé, nástroje. V tomto smyslu je zde určitá výhoda, protože zde není mnoho novinek jako oproti minulosti, ale já si myslím, že bychom měli mnohem více stimulovat nástroje, které pomáhají skutečnému otevření národních programů. Protože v jistém smyslu právě tímto způsobem je možno vybudovat eh, evropský výzkumný prostor. A to tam není úplně jasné. Ve stejném balíčku nástrojů musíme dát eh, přednost eh, i malým projektům a krokům, protože tady máme tendenci k podpoře velkých projektů a v tomto smyslu by byly vyloučeny projekty malých a středních podniků a také univerzit. Myslí se především na ty velké věci a ty malé se ponechávají stranou, přestože jsou důležité. A konečně pravidla pro účast. Tento parlament na základě zprávy kolegyně Carvalho velmi přispěl ke zjednodušení. Zjednodušení bylo vždycky velkým úkolem a někdy vlastně nezavršeným úkolem v rámci rámcového programu, ale i přesto jsou zde otázky, kdy pořád ještě můžeme dosáhnout mnohem většího zjednodušení a dopřesnění. Zmíním se jen o několika aspektech, konkrétně například o jednom. Byla by vhodná chvíle na to, aby se dramaticky zvýšila platba za odvedenou práci v rámci konsorcí a nebylo využito této možnosti. Máme pořád ještě čas tento aspekt využít. Byla by to věc, která by snížila náklady na řízení programu a je to věc, kterou všichni v rámci tedy výzkumné oblasti očekávali. Uvedu jediný příklad. V oblasti zjednodušení bylo dosaženo rozhodujícího kroku, ale i přesto, jak jsem říkala na začátku, je zde pořád ještě prostor k tomu, abychom udělali spoustu věcí. Takže máte naši podporu, pokud jde o příslip spolupráce a děkuji vám ještě jednou, že jste dnes mezi nás přišel. Děkuji, paní Del Castillo. A slovo má paní Riera Maduril za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Jménem své frakce vás vítám na tomto výboru a Ráda bych vám poděkovala za všechna vysvětlení, která jste předložil. Už předem vám říkám, že s většinou souhlasím, pokud jde o vysvětlení programu vašeho předsednictví, od kterého toho všichni velmi mnoho očekáváme. Je to předsednictví, jak říkala kolegyně Del Castillo, které probíhá ve velmi klíčovém okamžiku pro náš systém vědy a inovace. A právě zahajujeme debatu a jednání o novém rámcovém programu Horizon 2020. A ačkoliv tento program bude schválen až příští rok, eh, tak eh, už to, jakým, bude od začátku, jakým směrem bude od začátku nasměrován, je klíčový. A těch následujících šest měsíců bude mít v tomto ohledu zásadní význam. A vy toho můžete hodně přinést v této oblasti, především v oblasti inovace kde máte opravdu obrovské zkušenosti, které všichni uznávají. Za to vám tedy děkuji. Jak jsem říkala, souhlasíme s většinou věcí, které jste zde řekl. Nerada bych opakovala to, co zde říkala má předřečnice, paní Del Castillo, ale ráda bych se také zaměřila na několik konkrétních eh, aspektů z návrhu komise ohledně horizontu 2020. Jsou to aspekty, které, když jsem si tedy četla dokumenty předsednictví, vidím, že jsou to aspekty, které i vy zdůrazňujete v tom zaujetí stanoviska v létě minulého roku. A já vás chci požádat, pane ministře, abyste je hájil za předsednictví, protože má frakce by byla velmi ráda, kdyby tyto aspekty byly součástí závěrečné dohody. První otázka je zjednodušení. Vaše ministerstvo velmi hájilo radikální zjednodušení, jak se alespoň vzpomíná, my samozřejmě chápeme, jaké těžkosti zatím stojí. A také chápeme, že komise chce pokročit v tomto aspektu, ale myslíme si, že ten návrh, který komise předkládá, neuspokojuje snahu o zjednodušení a očekávání ohledně zjednodušení, pokud jde o vědeckou obec v Evropské unii. Jak jsem říkala, já vím, že to sebou přináší celou řadu problémů, nicméně rádi bychom v této otázce zašli ještě dále a spoleháme na vaši podporu. Zajímal by nás také váš názor na tuto otázku. Další priorita, o, kterou jste, o které jste hovořili, jsou stipendia Marie Curie. My souhlasíme s vámi v tom, že je to základní nebo tedy zásadní Nástroj, jak přitáhnout mladé, kteří chtějí rozvíjet svou vědeckou kariéru v Evropě. Je to klíčový nástroj pro naše konkurenceschopnost a my máme pocit, že rozpočet eh, není dostačující. Nevím, co si o to myslíte vy. Také si myslím, že by se měl rozvinout eh, ten velmi důležitý aspekt, to propojení s průmyslem. To je také aspekt, kde si myslíme, že bychom mohli zajít ještě mnohem dále a zajímalo by nás, co si o to myslíte vy. A konečně eh, velké sociální výzvy. Eh, vy říkáte, že by se to mělo omezit na omezený počet, ale musíme vzít v úvahu jednu věc. Nemyslíte si, že samozřejmě souhlasím s tím omezeným počtem, ale nemyslíte si, že bychom měli stanovit širokou definici, tak aby bylo možno financovat více než jeden projekt eh, v jednotlivých tématech? Nebo si myslíte, že toto omezení by se mělo týkat také počtu možných projektů. To je věc, eh, která nás trochu znepokojuje a myslím si, že bychom měli jasně určit směr už od počátku. Všechno to, co jste říkal, eh, tedy že na konci vašeho předsednictví bychom měli dospět eh, k částečné dohodě a tak dále. To je vše z našeho hlediska velmi důležité. A samozřejmě jako zpravodajka pro Horizon 2020 eh, bych s vámi od začátku velmi ráda spolupracovala, stejně jako se stínovými zpravodaji z ostatních frakcí, ale také s komisí a s radou už od počátku, abychom dospěli k dohodě v tak důležitém a klíčovém tématu pro naši budoucnost. Děkuji. Děkuji. Už se o slovo nehlásí žádný další koordinátor, máme před sebou dalších deset řečníků, každý prosím tři minuty pokud chceme dát ministrovi také čas na to, aby mohl odpovědět. Pan Balčis. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. Gerbiamas ministrė, iš Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, je pravda, že program dánského předsednictví je velmi ambiciozní. A my určitě Dánsku. Blahopřejeme k tomu a přejeme mnoho štěstí do naplnění tohoto ambiciozního programu v těchto těžkých dobách. Mám na vás jeden dotaz. Strategie EU 2020 eh, obsahuje jednu poměrně eh, děsivou eh, vyhlídku, perspektivu, mám na mysli demografický vývoj. Je to hrozba pro všechny členské státy a všichni z nás, včetně Dánska, se budou muset zamýšlet nad řešeními v oblasti zdravotní péče. Váš program jasně uvádí, že budete usilovat o nastavení příznivých podmínek pro soukromoprávní i veřejnoprávní subjekty podělící se na poskytování eh, zdravotních služeb eh, a také na tvorbu nových technologií v této oblasti. Je pravda, že to tady je prostor pro inovace, pro mnoho z nás je obtížné se v této problematice orientovat a já bych byla ráda, kdybyste se k tomu stručně vyjádřil, pane ministře. Děkuji. C'est la parole Johnson. Děkuji, slovo má pan Johansson. Eh, eh, Děkuji. Především eh, bych vám rád poděkoval za úvodní vystoupení. Já jsem byl předsedou delegace pro dánské předsednictví, abychom diskutovali o této záležitosti a jsem eh, stále více přesvědčen eh, o tom, že program dánského předsednictví je velmi dobrý. Mám také pocit, eh, že je zde také velký soulad mezi tím, co prezentuje Dánsko jako země a, a co prezentuje dánské předsednictví. Já musím říci, že za naše politickou frakci se budu podílet na vypracování zprávy o horizontu 2020. To je velká výzva, která před námi stojí. Je to velmi pozitivní věc. A kromě toho mohu za frakci ALDE také dodat, také proto, že jsem se účastnil práce skandinávských zemí, pokud jde o inovaci, že souhlasíme s tím, co zde řekl pan ministr, především pokud jde o jeho priority. A jsem také rád, že mají velmi ambiciozní program, protože se jedná o snahu dosáhnout co největšího stupně dohody už v první fázi. Mám na vás otázku ohledně ekonomického aspektu. Je také důležité dosáhnout větší aktivity na této úrovni. My jsme naplánovali velké zvýšení, které ovšem nepřineslo kýžený výsledek. Je také nutné, aby ty přinesené příspěvky měly větší dopad. Souhlasím také s předřečníky v tom, že musíme usilovat o to, aby nástroje fungovaly odpovídajícím způsobem. Je také nutno skombinovat eh, všechno toto úsilí a stimulovat také tvořivost a dát větší možnosti tím, že se odlehčí administrativa a otevřou se dveře i malým a středním podnikům, protože často eh, v malých podnicích nebo právě na univerzitách eh, je největší centrum kreativity. Dále si myslím, že bychom měli spolupracovat se zástupci ostatních členských zemí, pokud jde o rozvoj těchto strategií na místní a regionální úrovni. Já si myslím, že je zde velká příležitost, jak skombinovat to, co děláme na úrovni Horizontu 2020, spolu s tím, co se dělá v rámci politiky soudržnosti. Pokud jde o mne, myslím si, že je důležité mít neustále na paměti excelentnost v horizontu 2020 a spojit to s možnostmi, které nabízejí strukturální fondy, například eh, skoordinovat infrastrukturu tak, abychom mohli přispět eh, k rozvoji této excelentnosti, tak, eh, aby se mohla rozšířit celé naší evropské spolupráci. Na závěr bych ještě rád řekl, že si myslím, že se budeme aktivně podílet na práci na Horizontu 2020. Náš výbor se bude snažit eh, dosáhnout eh, co nejambicioznějších cílů. A myslím si, že vy jako země držící předsednictví bude moci tlačit na to, aby všechny členské státy vedly konzultace, které musíme provést, abychom mohli čelit všem výzvám, které návrh obsahuje. Myslím si, že naše spolupráce přinese ovoce. Je to jeden z nejdůležitějších prvků, abychom dosáhli kreativního růstu v Evropě. Děkuji. Děkuji, pan Thomson. Tak, eh, já tak, a eh, Děkuji, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Dnes eh, náš výbor eh, zahajuje dialog s dánským předsednictvím. To nás velmi těší. Právě teď v tomto novém roce jsme zahájili práci na programu Horizont 2020. Samozřejmě tato práce nebude završena za dánského předsednictví, jak jste říkal i vy, ale i přesto si myslím, že je velmi důležité, že si předsednictví stanovilo ambiciozní cíle. Eh, včera byl prezentován na výboru tento program 2020, eh, Horizont 2020. Já si myslím, že v porovnání s ostatními programy je velmi důležité, že od tematického přístupu se přešlo k integrovanému přístupu s ohledem na velké výzvy, které před námi v budoucnosti stojí. Týká se to důležitých témat, jako je eh, klima, zdraví a tak dále. Kodaňská univerzita právě v této oblasti prezentovala velmi zajímavý integrovaný přístup. Lékařští výzkumníci spolupracovali s antropology na tom, eh, jak je možno předcházet eh, cukrovce. Je zde tedy interdisciplinární přístup, kterému jsme velmi nakloněni, ale už nemáme humánní vědy a sociální vědy jako nezávislé téma v tomto programu. Včera nám komise řekla, že zde nemáme ani jadernou fyziku. Tak co to je, když ne fyzika? Myslím si, že zde tedy dochází k takové stagnaci my máme Radu pro výzkum. Hovoří se zde o tom, že by se měly prostudovat různé fenomény. Politické rozhodnutí by měla být založena na vědeckých znalostech, ale neměli bychom být populističtí. Já si myslím, že to tež platí i pro sociální vědy. Takže je to problém, když se nyní říká, že sociální vědy by neměly být součástí toho programu, protože Evropa má nejen problém eh, s klimatem, ale máme také problém se zdravotnictvím, s organizovaným zločinem, eh, s drogami. To všechno jsou věci, na kterých musíme pracovat na přeshraniční úrovni. Pokud nebudou tyto věci propojeny, pokud se zde nebude uplatňovat interdisciplinární přístup, eh, tak to bude veliká chyba. My musíme naplánovat prostředky také pro sociální vědy. A odborníci z London Schools of Economics by měli spolupracovat s dalšími odborníky, Měli by se zaměřovat na příčiny této krize a na možné východiska. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby dánské předsednictví zaručilo, že zde bude možnost, jak i nadále spolupracovat i v oblasti sociálních a humánních věd. Děkuji. Děkuji, paní Hercog. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám nejprve poblahopřála ke zvolení. Včera jsem nebyla přítomná, měla jsem přejitost, takže blahopřeji ke zvolení do funkce a pana ministra bych se ráda dotázala. Potřebujeme dietu, potřebujeme sport, jsme nuceni šetřit, ale já Eh, bych vás poprosila, abyste více hovořil také o sportu a o inovacích, které umožní Evropě oživení. Jak dosáhnout toho, aby nám eh, věci neodcházely eh, do zámoří, jak dosáhnout toho, aby zdroje setrvávaly v Evropě, jak zaručit dostatečné prostředky evropské i v národních rozpočtech. Eh, jaká řešení navrhnete tak, abychom mohli eh, disponovat většími zdroji, většími prostředky. Děkuji. Není pan Royl? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře. Eh, mám tři poměrně závažné otázky. Řekl jste, že výzkum a inovace jsou klíčové pro budoucnost Evropy Eh, zejména se to týká ekologických odvětví, tak jste zmiňoval. A já bych se vás možná dotázal, nebo vás poprosil, eh, zda byste mi jednu věc vyjasnil. Nejde pouze o ekotechnologie, které jsou budoucností Evropy, já myslím, že také tradiční technologie mají velký význam. Některé země přečkaly krize lépe protože i nadále investovali do tradičních odvětví, jako je ocelářství či chemický průmysl, strojírenský průmysl, automobil, automobilky a podobně. Myslím, že tedy investice by se neměly jednostranně zaměřovat pouze na ekologická odvětví. Jinak to jinak zůstane pouze u krásných představ. Dále jedna často diskutovaná otázka je, že některé země se méně eh, účastní příslušných programů a méně eh, se účastní také financování. Možná bychom měli tedy stanovit eh, příslušná kritéria, abychom tuto situaci řešili. Možná bychom mohli nastavit určitý stupeň konkurence mezi silnými členskými státy a vytvořit tedy také prostor pro to, aby i členské státy, které se do výzkumu teprve eh, pouštějí, by také mohly přicházet s novými podněty a myšlenkami. Jde tady o to pozbudit také takovýto nový rozvoj. A dále je možné, že um, finanční prostředky se nebudou zešovat, budeme muset vyjít s tím, co máme, i když doufám, že tomu tak nebude, ale eh, nicméně musíme vést seriózní diskusi o prioritách, co je podstatné, co je méně důležité. To je diskuse, kterou bychom měli začít vést již nyní. Měla by to být diskuse věcná, eh, tak abychom se nakonec nehádali nebo by neskončilo spory mezi členskými státy o omezené zdroje. Děkuji, eh, kolega Weber. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit ke kolegům, eh, kteří eh, vyjádřili blahopřání dánskému předsednictví eh, k ambicioznímu programu. K těmto ambicím se jistě připojujeme. Byla zmiňována kultura, ale důležité je také uhlí a Ocel a uhlem, uhlím a ocelí 21. století je výzkum a inovace. A bohužel eh, Evropa začíná nabírat sklus v této oblasti. Vy, kolegové, již zmiňovali tuto problematiku, abych se na to podíval možná z jiného úhlu pohledu, eh, který je také důležitý. Rozvíjet eh, výzkum a inovace v Evropě je nesmírně důležité, to ano, ale narážíme na eh, problém s plněním zdrojů. Eh, práva duševního vlastnictví jsou neustále porušována a to ne pouze Čínou. Eh, jakým způsobem chcete pojímat ochranu a obranu našich patentů, technologií, našeho průmyslového a duševního vlastnictví? Je to totiž problém, eh, který je stále více znepokojivý. Děkuji. kolega. Děkuji, slovo má pan Kelly. Eh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál panu ministrovi k jeho vystoupení, znamená k jasnosti, účelnosti a odhodlání, eh, ambicioznosti dánského předsednictví pro nadcházejících 6 měsíců. Vracím se z výboru pro kulturu, kde vystoupil eh, jeho kolega. Myslím si, že je důležité, aby eh, ty priority na sebe navazovaly, zejména pokud jde o eh, třetí stupeň školství, programy jako Erasmus, výzkum a tak dále. Vy jste, pane ministře, správně zúraznil, že je důležité dokončovat jednotný vnitřní trh. Co můžete učinit v šesti měsících, abyste k tomu přispěli? To je první otázka. A dále e, vaše země si e, má skvělé výsledky tedy právě s rozvojem ekologických odvětví, obnovitelnými zdroje energie a tak dále. Máte tedy nějaké plány či iniciativy pro to, e, jak ty osvědčené postupy, které jste vy často iniciovali, přenést šíře jinam, což by jistě přispělo k naplnění ambicí strategie 2020. Děkuji. Jordan Cizeli. Děkuji, paní Jordan Cizel. Thank you, president. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za velice jasnou prezentaci, co se týče vašich priorit dánského předsednictví. Myslím si, že naši práci musíme zaměřit na horizont 2020, protože je nesmírně důležitý, ale musíme vzít v úvahu také rozhodnutí, která byla přijata na ministerské úrovni a také eh, jak naplnit eh, dané cíle. Chtěla bych se tedy zeptat eh, na oblast evropského výzkumu. Víte, že to postupuje velice pomalu, nicméně tyto kroky nám pomohou optimalizovat výsledky našich rámcových programů. V roce 2008 padlo rozhodnutí o takzvané páté svobodě, což byla volný pohyb eh, znalostí, to bylo přijato v Lublani a já bych se chtěla zeptat, jaké plány máte v oblasti dalšího výzkumu, aby došlo k harmonizaci eh, vědeckých politik mezi členskými státy. Jaké synergie chcete zajistit a co si myslíte o našich ministrech, eh, ministrech co chtějí dělat? ruku v ruce eh, s rozhodnutím, které padlo v rámci Horizontu 2020. Grazie, pan Nistaroj. Děkuji, pan Nistaroj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom jedna věc, která se týká otázek, které již zazněly. Máme určité pochybnosti, máme určité obavy budeme mít 30-40%, které budou přijat, ehm, přidělené ještě k rozpočtu, ale členské státy chtějí snížit své vlastní příspěvky za přibližně stejnou částku. Takže jak během svého předsednictví Eh, budete řešit tuto otázku. Ano, jedna plus jedna může být tři, ale pokud je to nula, tak eh, to bude problém. Když se podíváme na národní rozpočty, tak skutečně ta situace není úplně růžová. Jak tedy zajistíte tento nárůst eh, v rámci rady? To je první věc. A za druhé, hlavní investice, které potřebujeme do vědecké infrastruktury. Jak chcete tento růst zajistit? Možná budeme mít dvě oblasti a ne 16 oblastí, do kterých budeme investovat. Máte nějaký konkrétní přístup? A na závěr sociální vědy, humanitní vědy. Pokud je jedna oblast, eh, kterou musíme obnovit, a určitě v Dánsku máte velké zkušenosti s touto oblastí, je to právě eh, oblast eh, humanitních věd. V podstatě, co se týče vědeckých oblastí, tak ty odchází většinou do Číny, například solární panely a podobně. To vše odchází eh, pryč, protože v rámci inovačního cyklu neprocházíme všemi patřičnými kroky. Čili měli bychom se změřit jak na vědu, tak na humanitní vědy. Máme celou řadu nástrojů, abychom přilákali nové investice, například eh, fond pro sdílení rizik, eh, určité nástroje v této oblasti. Evropský parlament podpořil Vyčlenili jsme 2 miliardy a má to eh, zajistit 16. Eh, nevím, jak to chcete zajistit. Eh, mohl byste nám to vysvětlit? Děkuji, slovo má Patricia Toja. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Já blahopřeji dánskému předsednictví a panu ministrovi. Děkuji mu za jasná slova a za ambiciozní návrhy. Také souhlasíme s navrhovaným harmonogramem a také pokud jde o společnou iniciativu Radio parlamentu, že by měl být uspořádán seminář zde na půdě parlamentu, aby se posílila naše institucionální spolupráce. Chci odkazat na to, co jste říkala Teresa Riera Madurel i další, tak jen dvě věci. Očekáváme hodně od vašeho předsednictví také, pokud jde o tu velkou kapitolu o sociálních a humanistických vědách. Co se s nimi stane? Uh, budou integrovány, eh, stanou se důležitým eh, klíčovým prvkem anebo zmizí jako specifické téma a ztratí svůj význam. Nemyslíme si, že budoucnost Evropy si může dovolit uh, ponechat tyto vědy stranou. A velmi zajímavá je právě vaše zkušenost, eh, zkušenost eh, Dánska, která dosáhla obrovského pokroku, pokud jde o takové věci, jako je zdravotnictví, eh, sociální zabezpečení a tak dále. Včera právě kolega Prody hovořil o zdravotnictví a my očekáváme v této oblasti mnoho od příspěvku Dánska. Druhý bod. Jak náš výzkum může být skutečným mostem k posílení průmyslového rozvoje? Hovořili jsme o tom v bodě, než jste přišel. A já také chci odkázat na to, co jste říkal pan Weber. Jak dosáhneme toho, aby eh, veškerá práce související eh, s projektováním, která se ještě posiluje tímto rámcovým programem, se stalo také produktem, stalo se také realizací ze strany našich podniků v Evropě. Včera zástupci komise slyšeli ode mne následující otázku. Co se stalo s názorem skupin na vysoké úrovni? A komise odpověděla, Hodně jsme toho vzali v úvahu, kromě jednoho bodu, a to je právě bod Deploy in Europe First. Můžeme v této věci něco udělat, to znamená projekty, eh, které jsou uskutečněny také díky našemu příspěvku pro evropský výzkum, mohou se nakonec eh, také realizovat, mohou se stát produkty v Evropě. Nechceme být protekcionisty, ale tato otázka ochrany patentů a uh, dosažení toho, aby se z těchto patentů staly produkty realizované zde v Evropě, to je podle mě důležitá věc. Možná in Europe First je příliš mnoho, ale měli bychom se také zajímat o to, jakým způsobem budou využívány výsledky našeho výzkumu. Je zde nějaká zlatá střední cesta? Můžeme v tomto smyslu něco udělat? Děkuji. Děkuji, pan Prody. Velmi stručně, protože jsou to věci, na které už se tady upozorňovalo několikrát. Já bych se rád vrátil k jedné věci a zdůraznil bych, že potřebujeme větší mobilitu výzkumníků a vědců v rámci Evropy. Je tedy nutno usnadnit tuto výměnu ve všech oblastech, na které se zde upozorňovalo a které jsou důležité z hlediska budoucnosti Evropy. Já mám teď na mysli návrh komise na tu cestovní mapu pro bezuhlíkovou unii v roce 2050. To je obrovské úsilí, které by se mělo zasloužit také eh, specifický pohled eh, při organizaci celé této věci, protože je to výzva, která se podobá výzvě, která bohužel byla charakteristikou Evropy a světa za druhé světové války. Já si myslím, že jsou to věci, které potřebují systémový pohled. A myslím si, že mohou výjít právě z této potřeby výzkumu a vývoje, který musí být pro Evropu zásadní a musí být jejím hlavním znakem. Děkuji, pan Rode a potom pan ministr. Øh, Děkuji. Nechtěl jsem si brát slovo, protože budeme mít příležitost, spoustu příležitostí spolu hovořit, ale velmi mě inspirovala jedna věc. A proto jsem si tedy slovo vzal. Ehm, Reaguji na to, co zde říkal pan Royal. To znamená, to, co potřebujeme, bez ohledu na to, zda máme finanční prostředky nebo ne, je, že musíme velmi dobře definovat své priority. Někdy, bohužel, vzniká takový chaos a zmatek ohledně toho, co je vítěznou politickou strategii. Mě by tedy zajímalo, zda eh, chce přijmout tuto strategii, co se stane. Protože někteří jsou velmi nakloněni tomu, aby na politické úrovni se sledovala tato strategie. Já vás ale chci upozornit eh, na nebezpečí, protože politika může být velmi iracionální a je potom eh, velmi těžké rozhodnout, kdo bude do budoucna vítězem. Proto si myslím, eh, že bychom se měli snažit vytvořit co nejlepší rámec a, a potom eh, ponechat na odbornících, na vědcích rozhodnutí o tom, kdo bude vítězem. Co nám k tomu můžete říci, pane ministře? Děkuji. Všichni jste velmi dobře dodrželi vymezený čas, takže teď máme příležitost dát panu ministrovi 10 minut na odpověď. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za celou řadu dotazů. Vidíte, že, vidím, že tento výbor skutečně chce vést náležitou diskusi nejen o horizontu 2020, Zcela jistě to bude jeden z nejlepších vědeckých programů na světě. To je velice důležitý odrazový můstek. Myslím si, že všichni souhlasí s paní Del Castelio, že vždy máme možnost situaci zlepšit a vyjednávání, doufám, dospějí k tomuto bodu. Že zajistíme zlepšení tam, kde je to zapotřebí. Dotkli se se tolika věcí, že se pokusíme trochu seskupit. V první řadě bych se chtěl zmínit o zjednodušení. Myslím, že všichni požadují zjednodušení, ať jdete kamkoliv, tak všude se lidé zmiňují o této věci, že bychom se měli zaměřit na zjednodušení. A vždycky je to ten ďábel v těch podrobnostech. Je tady spousta těch detailů, takže skutečně povzbudím mé kolegy eh, v radě, až se setkáme příští týden v Kodani, abychom se zaměřili na specifické věci, abychom zajistili zjednodušení a abychom nejen zahájili to vyjednávání, ale abychom zajistili i tu koncovku, abychom skutečně dos- dosáhli toho svého závazku. Máme tady celou řadu návrhů a měli bychom eh, zajistit i tu, skutečné, tu, tu skutečnou realizaci. Je to velice důležité. Celá řada z vás eh, se o tom zmínila možnosti pro malé a střední podniky, menší projekty, menší konsorcia, která by se mohla připojit. Například o tom hovořil pan Johansson i ostatní. Doufám, že otázka zjednodušení je, je jasný závazek z naší strany, že chceme prosadit změnu. Eh, vím, že jsme eh, v komisi, o tom hodně hovořili také Evropský parlament, zcela jistě může zajistit určitý pokrok a uvidíme, zda se nám podaří prosadit eh, tyto projekty a návrhy. Takže co se týče našeho eh, závazku, tak zcela jistě chceme dosáhnout konkrétních výsledků. Celá řada z vás se zmínila o finančních prostředcích. To je klíčová otázka. Jak víte, víceletý finanční rámec – během dánského předsednictví. Není tedy na mém stole, ale neřeší to tento výbor, ale bude se to vyjednávat a uvidíme, jaké výsledky toto vyjednávání přinese. Eh, v úvodu svého vystoupení jsem chtěl zúraznit, že pokud tato diskuse bude zohledněna také v oblasti vytváření pracovních míst. Kde se budou vytvářet pracovní místa v Evropské unii? Jakým způsobem budeme investovat, abychom měli trvale udržitelný dlouhodobý růst a ne abychom byli svědky toho, že nás předženou, předženou všude ve světě. Pokud tedy dosáhneme konkrétních výsledků, co se týče investicí do výzkumu a inovací bude to výborné. Dále diskuse o lepším propojení s jinými politikami. Oblast soudržnosti, strukturální fondy, regionální fondy, také společná zemědělská politika a také politiky zaměřené na malé a střední podniky obecně. A zde je velice důležité, abychom se zaměřili na tyto otázky, takže jsem vyzval pana komisaře Hána, pozval jsem ho do Kodaně, aby se zúčastnil našeho neformálního setkání, čili budeme mít specializovanou diskusi, jak lépe propojit jednotlivé programy, jak zajistit vynikající výsledky v oblastech, kde se musí vytvářet infrastruktura, abych, tyto oblasti byly způsobilejší pro dané programy. Takže uvažujeme i o této oblasti, je to někdy citlivá otázka, ale řada z nás se shodla na tom, že zapotřebí lépe propojit tyto oblasti, takže doufám, že tady budeme mít eh, společné závazky. Eh, několik z vás, eh, nejen paní Thompson, se zmínili o diskusi sociální eh, vědy, humanitní vědy. Chtěl bych vás ujistit, že si velice dobře uvědomujeme, že tato diskuse probíhá nejen tedy, že zazněla zde, ale také se objevila v návrhu komise. Co se týče budoucího rámcového programu, máme vědce z celé Evropy, kteří se mají sejít v Kodani. A podle mého názoru je důležité, abychom se zaměřovali stále na skutečnost, že pokud se budeme zaměřovat na sociální výzvy, tak musíme být stále otevření. Musí to být multidisciplinární přístup. A také si myslím, že to je bezpodmínečná podmínka toho, abychom měli lepší propojení na trh, na komerča, komerční aspekty. Co zohledňují trhy a produkty, v podstatě zohledňují chování lidí. A právě sociální vědy, humanitní vědy mohou nabídnout eh, možná řešení. Byl jsem velice potěšen, že někteří vědci, skutečné špičky, které se sešly v Kodani, tak eh, zcela jasně řekli, že chtějí integrovaný přístup, chtějí eh, multidisciplinární přístup a z tohoto důvodu si myslím, že to je společná věc, kterou budeme muset prosadit, ale co je důležité, že se nebudeme zaměřovat pouze na eh, tedy výzvy a výsledky, ale především musíme zajistit ten multidisciplinární přístup, abychom holisticky řešili tuto oblast. Další, co říkal pan Hansen a ostatní kolegové, zmínili se o tom, že se nejen budeme zaměřovat na finanční prostředky, jak velký rozpočet budeme mít k dispozici, ale kolik také můžeme vytěžit z daného rozpočtu, aby naše programy byly účinné. To se úzce pojí s jednodušením a s nástroji, které máme k dispozici. Jak také zajistit lepší koordinaci na národní úrovni, evropské úrovni, jak zajistit lepší koordinaci v oblasti vědy, vědeckých institucí a spojit je s průmyslem. Některé ty nástroje, které máme k dispozici, jsou velice slibné. Mohou přemostit eh, tyto nedostatky a v dobách krize vlády ve všech eh, zemích Evropské unie se snaží eh, zajistit své potřeby, takže musíme mít sdílenou odpovědnost, abychom zajistili, že veškeré finanční prostředky budou investovány nejefektivnějším způsobem. Dále jsme hovořili o výzvách, jak jsou definovány, paní Madurel zmínila tuto otázku a to se e, pojí také s tím, co říkal pan Royal. Je důležité, abychom se na tyto oblasti zaměřili jako na velké, široké, obsáhlé výzvy. Také vyžadují multidisciplinární přístup. Ale nesmíme skončit s nějakým dlouhým seznamem definicí, který nebude odrážet v podstatě vůbec žádné priority. To je rovnováha, kterou musíme najít. Pokud chceme mít skutečné výsledky, musíme si stanovit priority v oblasti sociálních výzev a návrh komise je velice slibný, ale souhlasím s tím, že ty definice možná jsou příliš úzké a když se budeme zaměřovat pouze na tyto jednotlivé výzvy, tak eh, možná nepodpoříme ty společnosti, které bychom měli. Na to, myslím, pokázal pan Royal. A pokud máme vybrat určitého vítěze nebo danou výzvu, tak eh, souhlasíme. Ta diskuse v této oblasti je trošku možná zmatena. Dále otázka mobility a oblast evropského výzkumu. Já velice prosazuji myšlenku, aby znalosti byly naší pátou svobodou. Musíme tedy zajistit větší mobilitu a to, aby věci mohly snadněji cestovat v rámci Evropské unie. Je důležité, abychom posílit, posílili programy mobility. Velice se těším, že v pondělí se zúčastním eh, konzultace eh, s komisí bude, vydána, bude vydán dokument, který se týká této problematiky. Je to velice důležité a z tohoto důvodu musíme zajistit, aby byl dosažen patřičný pokrok i právě v této oblasti. Dále pan Royal zmínil eh, těch tradičních eh, technologií a ekologických eh, zelených technologií. Asi se shodeme na tom, že je velká výzva, abychom měli trvale udržitelnou energetiku, méně fosilních paliv, ale to neznamená, že v podstatě se obracíme zády vůči těm eh, tradičním průmyslům. Naopak, eh, Tyto sektory se chtějí zapojit do této diskuse a všechny země budou muset řešit tuto otázku. Ale řada inovací eh, proběhne v rámci právě těch tradičních eh, sektorů průmyslu. Jenom takový malý příklad. Bavili jsme se o biotechnologiích eh, a v podstatě ty tradiční technologie tady máme od nepaměti. A to je oblast, kde je celá řada možností v rámci zeleného sektoru a v rámci energetické diskuse. Takže nechceme vytvářet nějakou konfrontaci mezi tradičními sektory průmyslu a mezi naší nezbytností být trvale udržitelnou energetiku. Takže doufám, že budu mít příležitost vrátit se k těmto otázkám. Také víte, že na jaře připravujeme seminář, který bude přínosný, ale těším se hlavně na toho ducha spolupráce. A řada z vás se zmínila, že se nacházíme v klíčové chvíli. Je to otázka zdrojů, zda jsme ochotni investovat do naší budoucnosti, zdá se nám podaří zvrátit Eh, trošku tu negativní situace, vytvářet pracovní místa, zajistit růst, ale není to úplně snadné. To rozhodnutí, které musíme učinit v rámci dánského předsednictví, eh, má být takové povahy, aby mělo dlouhodobý dopad, abychom dosáhli skutečných eh, praktických výsledků a tím bychom měli na pomoci tomu, abychom se vymanili z dané krize a zajistili prosperitu. Děkuji. Všichni děkujeme panu ministrovi eh, za jeho přítomnost, za jasná slova, za ochotu naslouchat. A uzavírám dnešní dopolední zasedání. Sejdeme se odpoledne v 15 hodin, kde bude probíhat slyšení o energetické spolupráci. Eh, děkuji a srdečně vás eh, zdravíme jménem našeho výboru. Naschledanou.